Takové škrty byly provedeny u ESF a AMIFu. Ale máme tu dva zvláštní problémy, které nás jako skupinu znepokojují. První otázka, o které musím hovořit, je, že za běžných okolností v kontextu víceletého finančního rámce 2014-2020 20 výdajů musí být určeno na cíle ochrany životního prostředí a boje s klimatickými změnami. Pro rok 2019 ty návrhy, které jsou předloženy, splňují tento cíl. Ale pro ty předcházející roky ne. To znamená, že v tomto období se nedostaneme na 20%. Tedy pokud je o celé období celé toho finančního rámce a někteří naši kolegové provedli analýzu a dospěli k závěru, že pokud bychom chtěli v celém období dospět k 20%, museli bychom požadovat eh, výdaje odpovídající 7,463 milionům euro, což je poměrně citlivá věc. Klademe si otázku, zda by to nechtělo pro běžný rok pro rok 2018, během něhož bude deficit 86 eh, milionů. Zda se nepokusíme je získat do rozpočtu 2019, aby pro ty tři poslední roky víceletého finančního rámce bychom dodrželi celkový cíl, který byl naplánován. Je to v naší skupině silný zájem a já jsem ho chtěl zmínit, i když jsme připraveni na diskusy, ale domníváme se, že politicky Parlament by se tedy měl vyslovit a rozhodnout o něčem. Druhá věc. Týká se to prostředku z položky 3. Vy jste viděli, že pokud jde o přijímání uprchlíků, evropský mechanismus není příliš eh, akceschopný a když máme rozdělovat eh, uprchlíky do jednotlivých zemí, kteří jsou vyloděni v tom či onom přístavu v Itálii, tak eh, zájemci se nepředhánějí. A dvě, dva celky, dva státy jsou jedinečně je to Vatikán a nechci dělat reklamu pro Vatikán, a také Albánie. Myslím, že by bylo pozoruhodné se zamyslet nad tím, zda periferní země na okraji Evropské unie, které mají zájem o členství v Evropské unii, by neměly mít finanční prostředky, které poskytujeme členským státům, protože souhlasí s tím, že se postarají o určitý počet uprchlíků. Já si myslím, že zejména pokud jde o Albány, tak by to bylo oprávněné a konkrétní, aby stát, který není členem Evropské unie, aby dostal, aby prostě převzal to, co mají eh, zajišťovat eh, členské státy, které jsou v tomto směru za to finančně hodnoceni. Tedy já myslím, že bychom měli se vyrovnat eh, s touto otázkou a tolik jsem chtěl, pane předsedo, nyní říci. Děkuji. Děkuji za toto upřesnění. Pan Tarant. Děkuji, pane předsedo. Většina kritiky již zazněla od kolegů, kteří mluvili přede mnou a je těžké s nimi nesouhlasit. Je to vlastně nemožné. A za druhé, jak víte, já jsem takový radikální atom v, v tomto výboru a pokud se chcete postavit radě, tak budu z celého srdce na vaší straně, abych se postavil proti jejich rigidnímu přístupu k rozpočtu. A poznámka k zpravodaji, kterému blahopřeji stejně vřele jako Monika Holmajera další, protože Není možné gratulovat někomu vřelej než Monika. Já bych eh, nějak eh, nespochybňoval prostředky vydané na politické reformy v Turecku, protože to, co dělá Erdogan, není dobrá politická reforma. Možná bychom měli být trošku opatrnější v tomto směru. To je jediná připomínka. Jinak eh, držme při sobě a snažme se o co nejlepší výsledek. Děkuji, děkuji pane Tarante. Stínoví zpravodajové se vyjádřili. Nyní dám slovo těm z vás, milí kolegové, kteří se chtějí podělit. A pan Sarva má jako první. Děkuji, pane předsedo. Důvod, proč jsem požádal o slovo, přijde za 15 sekund. Je to kontraktní důvod. Já samozřejmě souhlasím s veškerou kritikou, že rada tedy e, nedělá s penězmi to, co říkám a musí dělat všechno pro to, abychom tomu zabránili. A důvod, proč žádám o slovo, a skutečně žádám, abyste to všichni zvážili zcela specificky, protože to je věc, která je naprosto bezvýznamná. Pod hlavou čtyři je to krizový management, který omezuje rada. Civilní krizový management je to něco, co by skutečně mohlo řešit obrovské problémy tohoto světa. Pokud se na to skutečně podíváte, co to je a co to znamená, tito lidé žádají několik stovek tisíc euro aby dělali něco, co je naprosto revoluční při prevenci krizí a válek a konfliktů ve světě. A rada jim bere 5 milionů euro v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky. My nechci to, mluvit o milionech, ale je to skutečně nechutný příklad něčeho, co skutečně nedává vůbec žádný smysl. A na to jsem chtěl skutečně poukázat. Zcela konkrétně. Děkuji. Pane Sarvama, pan Vali má slovo. Děkuji, pane předsedo, velmi zběžně. Jsem zpravodajem mé skupiny, pokud jde o obecnou zprávu. A měl bych eh, komentář v návaznosti na vystoupení kolegů a zejména pokud jde o to, co zaznělo Naposledy řada zemí Evropské unie je solidární a vnímavý vůči evropským hodnotám, přičemž jiné země toho nechtějí dbát, aby pomohly Itálii, aby pomohly všem dalším zemím Unie, které jsou na hranici Evropské unie a které čelí migračnímu tlaku. To je problém, který by měl být společně řešen. Takže takový návrh by, mohli, by se mohl setkat s podporou, ale je třeba, aby všechny země Evropské unie nesly svou odpovědnost, včetně morální odpovědnosti vzhledem k tomuto evropskému záměru, který ztrácí svého původního ducha a svůj elán. A pokud jde o škrty rady, tak bychom si přáli se vrátit k některým eh, prvkům rozpočtu malé a střední podniky, boj s klimatickými změnami, trvalý udržitelný rozvoj, životní prostředí. To jsou témata, která jsou pro nás důležitá a chceme eh, nalézt přiměřené položky, aby tato orientace i nadále byla respektována, včetně kulturní oblasti. A chci posílit některé položky, například středozemní koridor. Tam je třeba posílit po diskusi. A ta diskuse by měla být meziinstitucionální, ale parlament by měl být považován za zastánce této změny. Rada vždy navrhuje celou řadu změn, úspor a pan Rybik to ví dobře. Pokud jde o administrativní výdaje, je důležité přistoupit k těmto změnám, ale umírněným způsobem, abychom zdroje přidružili tam, kde instituce požadují prostředky. My vždy upravujeme rozpočet a přidáváme prostředky na základě těchto žádostí a myslím, že bychom mohli jít o něco dál a požádat o realokaci administrativních výdajů, abychom, abych uvedl příklad v Evropské unii, kde se požaduje často, abychom realokovali Eh, veřejné prostředky na administrativní účely. Děkuji, pan, pane Vali, kdo další chce pro, promluvit? Prosím, paní Sven. Prosím, máte slovo. Děkuji za... Děkuji za slovo. Spravodaj, spoluspravodajem za tuto vyčerpávající zprávu. Snížením prostředků hmm, komise i rada vlastně činí stejné obdobné kroky jako v případě minulého rozpočtu, takže mohu souhlasit s vámi všemi, že bychom to neměli dopustit. Nicméně to snížení prostředků vlastně malých a středních podniků vědy, výzkumu Horizontu 2020 ze strany komise, to jsou prostředky, které byly realokovány jinam. Alespoň se to domnívám. Takže prosím pana zpravodaje, pokud to ví, aby nám sdělil, kam vlastně ty peníze komise převedla. V průběhu prázdnin se objevila řada diskusí týkajících se Brexitu. A já navrhuji, abychom se této zprávě na našem výboru věnovali co nejrychleji, tak abychom měli aktuální informace o stavu vyjednávání a o tom, co se zde děje ve finanční oblasti, protože to bude mít dopad na rozpočet 2019 i později. Děkuji. Děkuji, paní Zulin. Kdo další? Eder? Ne? Takže osobně bych řekl, že se divím škrtům rady. Ale nejsem si jist, zda v této fázi politické instance většiny členských států se skutečně do toho nějak zapojily. To je takový rituální úkon, kdy zástupci ze stálého zastoupení, kteří by byli špatně oznámkováni nadřízenými, neprovedli tyto rituální škrty. A je to mm, snad až směšné. Není možné politicky hovořit o prioritách a v zápětí si protiřečit takovým přerozdělováním. Pokud chceme během dohodovacího řízení přesvědčit radu, musíme mít jako parlament jasné sdělení a bojovat za několik priorit, které hluboce souznějí s evropským veřejným míněním. Myslím, že otázky související s migrací budou jádrem nadcházející diskuse a mimo jiné kampaně před evropskými volbami. Takže v této věci musíme mít postoj, který bude jednoznačný a který bude odlišný od minulého postupu, což, byla vlastně, což byl nulový stupeň evropské soudržnosti. Volby v Itálii, my jsme byli v létě 2015 na Sicílii. To vše bylo jasně předvídatelné. Takže eh, naše stanovisko je nutné vysvětlovat evropské veřejnosti. Ale příliš mnoho priorit zabíjí prioritu. Pokud jde o Turecko, hovoří se před vstupem. Pokud byste udělali průzkum veřejného mění v Evropě a zjistili, kdo si přeje vstup Turecka do Evropské unie, tak eh, Turecko režim, který existoval, když předvstupní jednání bylo zvažováno a Turecko dnešního no možná, že semanticky by stalo za to provést některé úpravy. A to by mělo i rozpočtový dopad. Takže budeme silní, pokud naše politické sdělení bude souznít s evropskou veřejností. A o to se budeme muset zasazovat. A rada bude donucena nás následovat, pokud se budeme držet eh, těchto priorit. A snad bude také třeba myslet na trpící Evropany a vyslat některé signály v rozpočtu. Chudoba se nadále projevuje. A globalizovaný liberalismus ukazuje své meze. Takže dám slovo panu Viotimu, aby uzavřel výměnu názorů. Pan předseda se omlouvá, ale než dám slovo obecnému zpravodaji, možná pan Preza, který zastupuje komisi, by mohl promluvit. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že tady je určitá konvergentnost těch stanovisk hlavního zpravodaje a také z hlediska části těch vystupujících. Návrh komise se opíral o důslednou analýzu potřeb v současných podmínkách. A není vždycky jednoduché rozpoznat té analýze jednání rady ta stanoviska ohledně priorit a ohledně aktivit z rozpočtového hlediska. Nicméně je nutné se připravit, jak ze strany parlamentu, tak ze strany komise, na vlastně začátek té fáze vyjednávání a dohodovacího řízení. A smyslem je vyslat určitý signál ohledně toho, že Unie funguje a že je to aktivní síla. A musíme mít také na mysli, že v průběhu roku 2019 tady budou dvě události. Jednak eh, odchod Spojeného království a dále příslušná eh, příprava, která by vedla k uspokojivému výsledku z hlediska těch dvou eh, rozpočtových složek. A v tomto smyslu Evropská komise sehrála svoji rolu roli zprostředkovatele v rámci toho harmonogramu, který předchází dohodovacímu řízení. Takže myslím si, že máme kolektivní úkol, abychom pracovali eh, v tomto duchu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Preza. Vyslechli jsme si tedy komisi a nyní, pane Vioty, máte slovo na uzavření této diskuse. Děkuji, eh, pane předsedo. A děkuji všem mm, kolegům, kteří vystoupili. Děkuji vám za vaše vyjádření a za vaše návrhy, které jste si přáli předložit a kterými se budeme zabývat v rámci formálního i neformálního jednání i z hlediska těch, kteří jsou eh, zde eh, vlastně nováčky z hlediska tohoto jednání. A co se týče otázek, které tady byly položeny, tak bych na některé chtěl konkrétně zareagovat. My souhlasíme s těmi některými body, které tady zazněly. Eh, paní Holmajerová poznamenala oprávněně Eh, že tady je určitý rozpor mezi politikami jednotlivých států a politikou rady jako takové. A já samozřejmě eh, jak si vítám eh, rakouské předsednictví, které bude sehrávat svoji roli během tohoto dohodovacího jednání. A doufáme, že i členské státy budou pracovat na otázkách výsledků z tohoto rozpočtového jednání. Všechna tato vystoupení, která tu zazněla, byla velmi zajímavá. Děkuji panu Savama, děkuji panu Taránovi a všem těm kolegům, kteří tady vystoupili. Dopady Brexitu Eh, nebudou nějakým způsobem dopadat na rozpočet 2019 a 2020, takže naštěstí nebudeme řešit dopady Brexitu v rámci těchto rozpočtových eh, roků, eh, bude to spíše pak v rámci víceletého finančního rámce. A nyní bych poskytl dvě odpovědi panu Depré. Vy jste uvedl, že vaši spolupracovníci se zabývali tím cílem eh, zajistit 20 eh, investic do životního prostředí. A dále jste řekl, že zde schází 7 miliard. A že je nutné tedy toto řešit v rámci jednání s radou. Eh, byli bychom velmi rádi, kdybyste nám předal tuto studii, mohli bychom to společně analyzovat. Druhá reakce na to, co jste eh, předložil jako návrh. Já bych nechtěl to tady redukovat na jaksi italsko-italský problém z hlediska problematiky těch lodí, které se objevují v středomorském oblasti. Ale musíme si uvědomit, že tady máme eh, nástroje, které se týkají zemí mimo eh, Evropskou unii Eh, kterým pomáháme. Bylo by možné toho využít pro řešení migrantské krize, ale když eh, se zabýváme například Albánii, tak si musíme vědomit, že Albánie je jedna z nejchudších zemí Evropy a přitom eh, Albánie se snaží jak si dohánět eh, evropskou ekonomiku a snaží se připravovat na vstup do Evropské unie. A tato země, která je chudá, učinila gesto solidarity z hlediska mm, postoje Itálie. Víte, že mm, jsme měli stovky uprchlíků, kteří chtěli vstoupit na italskou půdu a byli přijaty právě Albánii. Ale víte, že jsou desítky zemí, které jsou mnohem bohatší a mohly by jak si řešit tuto migrackou věc. A co se týče Vatikánu, Vatikán učinil důležité gesto. Ehm, postaral se asi o 100 uprchlíků, kteří zůstanou na italské půdě, a e, kde se použije tedy italský systém Ano, e, takže myslím si, že budeme schopni dobře spolupracovat v těch příštích dnech ohledně této věci. Děkuji, pane hlavní zpravodaji. Děkujeme za vaše snahy koordinovat naše postupy, které musí být efektivní. Chtěl bych připomenout, že specializovaná komise a někteří individuální kolegové, kteří si to přejí, mají čas do 31. do 12 hodin předložit pozměňovací návrhy, které je stanovisku rady. Ta lhůta končí 6. září v poledne pro tedy jednotlivé politické skupiny. Po tomto připomenutí bych chtěl ještě uvést, že hlasování na rozpočtovém výboru se bude konat v týdnu, který začíná 24. září. To znamená, budeme se tím zabývat 24., 25., 26., 20., možná i 27. září, protože se budeme muset vyjádřit k návrhu rozpočtu na rok 2019 a zároveň budeme řešit také eh, sektoriální zprávu, která souvisí s víceletým eh, finančním rámcem po roce 2020. A nyní dám slovo našemu kolegovi Lefterisu Christoforu, který bude hovořit o uvolnění prostředků z Fondu Solidarity EU za účelem zajištění výplat záloh ze souhrného rozpočtu Unie na rok 2018. Pane eh, Christoforu, máte slovo. Děkuji. Chci poděkovat frakci a výboru za to, že jsem zpravodajem pro tuto problematiku. Jedná se tady o rozpočet 2019. V roce 2014 se rozhodlo, že 50 milionů bude vydáváno každý rok jakožto záloha pro tu okamžitou pomoc v nouzi v těch zemích, ve kterých eh, dojde k přírodní katastrofě. To je velice důležité, protože takto bude moci ten fond zafungovat okamžitě, když dojde k nějaké přírodní katastrofě. Fond Solidarity totiž není pouhým prostředkem financování v EU, ale jde také o to, zde projevovat ideály Evropské unie. Rozpočet má asi 500 eh, milionů eur a vzhledem k požadavkům, které jsou na fond kladeny, by mělo, bylo důležité tento limit zvýšit, protože je třeba, aby tento fond byl efektivnější. Některé země trpěly, utrpěly velké škody v posledních letech, například Řecko, opravdu si zažilo skutečnou tragédii, kdy během té přírodní katastrofy zemřelo mnoho lidí. Takže je třeba zemi podpořit a to výrazně. Nejenom Řecko, samozřejmě i jiné země. Prostě ty země, které trpí přírodními katastrofami. Změna klimatu se také dotkla řady zemí, i mé země Kypru. Trpíme obdobím velkého sucha a Kypr i další země které trpí důsledky klimatické změny, například nedostatkem srážek, velkým suchem, potřebují podporu. Hovořím zde o Kypru, ale i o dalších zemích. Tento fond musí být flexibilní a musí mít možnost fungovat rychle, bez velké byrokratické zátěže. Objevuje se mnoho kritiky EU, právě z důvodu byrokracie a spožďování, ale když dochází k nějakým nouzovým situacím, dramatickým situacím v členském státu, tak je třeba reagovat rychle. Je třeba tento fond aktivovat pro Řecko a Kypr, ale i pro ostatní země, které trpěli různými přírodními katastrofami v důsledku nedostatku vody. Musíme se rozhodnout pro rozšíření tohoto fondu, protože tento fond je i určitá humanitární pomoc ze strany EU. A nyní eh, dám slovo eh, stínovému zpravodaji. Je to paní Karin Gloire-Koffen. Není tady? Pane Kolmele za EKR. Vielen Dank. Děkuji vám, pane předsedu. I v tomto případě srdečně děkuji panu zpravodaji za předložení zprávy. Ano, v EU si musíme být schopni dovolit v případě nouze pomoci a je třeba dát k dispozici veřejné finanční prostředky. Takže myslím, že vystoupení může být prostě krátké. Musíme zde být solidární a jednotní. Děkuji. Merci, monsieur... Děkuji, pane Kolmele. A další stínoví zpravodajové zde nejsou zastoupeni. Takže volné slovo není komukoli, kdo by chtěl vyjádřit svoje mínění, paní Gardia Zabal. Vážený pane předsedo, eh, děkuji, máme už tři čtvrtiny, tři čtvrtě hodiny spoždění a, a schází tady někteří, ne, pardon, promiňte, opravuje se řečnice, jsme o tři čtvrtě hodiny vlastně vepředu, ale schání tady, schází tady ještě někteří zpravodajové a já po, chci podpořit stanovisko hlavního zpravodaje. Pane zpravodaji, chtěl byste uzavřít tuto výměnu názorů? Eh, kde vlastně vyplynul široký koncensus, řekl bych dokonce jednomyslnost eh, ve prospěch vašeho návrhu. Máte slovo, pane zpravodaji. Děkuji. Domnívám se, že politický signál je zde velice významný. Všichni podporují to, aby tento fond se stal skutečným fondem solidarity. Tento fond je třeba navýšit a posílit, aby mohl dosahovat svých cílů. Děkuji, takže tím jsme dokončili tuto výměnu názorů. Chtěl bych oznámit, že pozměňovací návrhy se mohou předkládat k tomuto stanovisku do 28. září do 12 hodin. Hlasování na našem výboru se bude konat 21. nebo 22. listopadu, to se ještě potvrdí. A v principu na druhé plenárce v listopadu se eh, k tomu bude vyjadřovat plenární zasedání jako takové. A nyní bude hovořit Ivana Maletič, bude hovořit o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Týká se to probíhajícího řízení, které souvisí s Nizozemskem. Thank you very much, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. Takže Nizozemsko předložilo 23. února 2018 návrh Týká se to více než tisíce propuštěných osob v oblasti bankovnictví. Je dobré zmínit, že toto je první uplatnění v této oblasti hospodářství finančních služeb od té doby, co vznikl fond EGF. E, komise 20. července sfinalizovala své hodnocení a 20. srpna poslala informaci našemu Evropskému parlamentu, takže velice rychle reagujeme tím, že diskutujeme už nyní. Eh, podmínky eh, nařízení o EGF jsou splněny a Nizozemsko má nárok na 1,2 milionu eur, což je 60 mili- 60% celkový a částky asi 2 milionů došlo k propouštění asi ve 20 podnicích působících v nizozemském bankovním sektoru v souvislosti s globální hospodářskou, ekonomickou, finanční krizí a dopadem na fungování nizozemských bank. Protože zde byly nízké úrokové sazby a nízká ziskovost, docházelo k propouštění zaměstnanců, zavírání regionálních poboček a přechodu na elektronické bankovnictví. Jak už jsem řekla, je, týká si to 1325 propuštěných osob, ale jenom 450 eh, budou vlastně dotčeni příslušnými eh, opatřeními týkajícím se reintegrace na pracovním trhu. Orgány to vysvětlili tím, že podpora se dostane jenom těm nejzranitelnějším v rámci toho EGF, ale v podstatě obecně to bude mít dopady na všechny. Já doufám, že tento návrh podpoří i kolegy a e, přijmou tento návrh. Ráda bych ještě poukázala na to, co je také napsáno v tom usnesení, že apelujeme na komisi, aby se postaral o veřejný přístup všem dokumentům týkajících se případů financování z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Je to důležité nejenom z hlediska transparentnosti, ale i výměny informací a osvědčených postupů. Děkuji. Merci, madame le rapport. Děkuji, paní zpravodajko. Kdo by si přál vystoupit k tomuto návrhu? Je to nové. Je to novinka z hlediska toho, že i banky mohou mít přístup k těmto prostředkům. Děkuji, že jste připomněla, že to odpovídá, je to ve shodě s reglementací. Ale je otázka, zda tedy souhlasíme s touto regulací. Mohli byste mi říci, že Brexit možná podstatě eh, <laughs> jak si zabrání některému propouštění z hlediska City. Ale to jsou určité otazníky, které tady jsou. Protože musíte mít ten práh 500 propuštěných. A co ty malé podniky? Ty se nedostanou k těm evropským prostředkům. Takže pokud to má fungovat, tak tam musí být hodně propuštěných lidí, jinak to nefunguje. Takže myslím si, že tato regulace by se měla revidovat z hlediska tohoto fondu. Takže nikdo nechce vystoupit k tomuto tématu a tak bych rád oznámil, že po této výměně názorů pozměvací návrhy by mohly být předloženy do 7. září do 12 hodin. Na výboru se bude, rozpočo, eh, bude, se bude hlasovat od 24. do 27. září a na první plenárce v říjnu eh, se bude o tom hlasovat. Takže děkuji paní Maletič. A nyní se dostáváme k návrhu opravného rozpočtu na rok 2018. Je to opravný rozpočet číslo 5 a týká se rezervy na podporu Turecka. Dáme slovo našemu hlavnímu zpravodaji, panu Sigfridu Uresanovi. And... Děkuji vám, pane předsedu. Jsem rád, že vás zde zase vidím a vidím kolegyně a kolegy po prázdninách. Komise nám předkládá opravný rozpočet číslo 5. Tam jsou dva různé prvky na sobě nezávislé. První se týká Turecka. Jak jistě víte, když jsme schvalovali rozpočet EU pro rok 2018, tak jsme se rozhodli v souvislosti s Tureckem následovně. Přestupní e, financování snížíme o 105 e, milionů a 70 milionů dáme do rezervy na e, závazky a 35 dáme na platby do rezervy. Proč? protože jsme došli k závěru, že co se týče demokracie, lidských práv, svobody projevu, eh, Turecko nesplňuje evropské standardy a spíše se vychyluje opačným směrem. Dali jsme ty peníze do rezervy s tím, že je možné tyto peníze dát k dispozici, pokud dojde k signifikantnímu zlepšení v oblasti lidských práv a právního státu na straně Turecka. Výroční zpráva komise, podle, na základě výroční zprávy komise, komise vydala svoji výroční zprávu a ta je negativní. Přesně je řečeno, zcela jasným způsobem dochází k závěru, že zde došlo k zhoršení situace právního státu, demokracie a lidských práv v Turecku. Takže je jasné, že přesně na základě těch podmínek, o kterých jsem právě hodnotil, ty finance z rezervy nej- není možné Turecku poskytnout. No a nyní komise navrhuje tyto prostředky převést. A to následujícím způsobem. 70 milionů ze závazků zde navrhuje komise 28 milionů převést na svěřenecký fond eh, pro Afriku, to severoafrické okénko, aby se vyrovnal ten nedostatek financí, který tam je. A ten eh, je ve výše 220 5 milionů na leta 2018-19 a musíme hledat další řešení, jak tedy tento nedostatek eh, odstranit a zbytek do fondu Madat v Jordánsku pro oblast eh, sociální, zdravotnictví a eh, školství v souvislosti se syrskými uprchlíky. 35 na platby, zde komise navrhuje 35 milionů tedy převést na humanitární Eh, pomoc pro za rok, poskytnuté za rok 2017. Já jsem toho názoru, že komise zde navrhuje správnou věc, že ty peníze jsou zapotřebí tam, kam je chce komise převést, jak v oblasti eh, závazků, tak v oblasti pladeb. A proto navrhuji podpořit tento přístup komise k dané problematice. Druhý prvek eh, v tom návrhu opravného rozpočtu je tam další položka navíc, a sice pro agenturu INEA, kteří potřebují jednoho dalšího zaměstnance, který se bude starat pro, o projekt iniciativy Wi-Fi pro Evropu, Wi-Fi for EU. A tento nárůst oblasti personálu je možné zafinancovat eh, v rámci eh, rozpočtu eh, agentury. Je to rozpočtově neutrální a to, na tuto pozici přejde osoba z komise, protože vlastně toto místo bylo zrušeno v komisi, takže v podstatě musíme dát jeden jednu novou eh, pozici pro Wi-Fi for EU, ale vlastně nás to nebude nic stát, protože oni už ty peníze v rozpočtu na to mají, takže i zde navrhuji tento návrh podpořit a pane předsedo, obecně navrhuji tedy, abychom hlasovali pro eh, tento návrh opravného rozpočtu, jak navrhla komise. Děkuji, pane obecní zpravodaj, děkuji za ty argumenty, které nás vedou ke schválení tohoto návrhu. Dám slovo zpravodaji Stínovému. Pan Kolmel. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji zpravodaji Siegfriedovi, jako vždy. Bylo to naprosto dostatečná, výstěžná informace. Mohu ji jedině podpořit. Je to tak, rámcové podmínky v Turecku se bohužel výrazně zhoršily a z toho musíme vyvodit důsledky. A je naopak, abych to zkrátil, když máme úspěšné projekty v EU, jako například v oblasti zasíťování, no tak je třeba v nich pokračovat a financovat je tak, abychom dosahovali co nejrychleji úspěchu. Takže my to plně podporujeme. Děkuji. Děkuji, pane Komele. Kdo další se chce vyjádřit? Myslím, že mlčení, pane obecný zpravodaj, vyjadřuje náš souhlas a jednomyslné se přidání. Pane Prezo, můžete nás seznámit se stanoviskem komise? Děkuji, pane předsedo. Chci jenom zdůraznit, že hodnocení obecného zpravodaje je dokonalé a předložené argumenty jsou argumenty komise. Jde o optimální využití prostředků, které byly rozpočtovány u rozpočtu 2018 pro použití pro řešení migračního tlaku ve Středomoří na té centrální cestě a další prostředky pro řešení migračních toků. A proto vítám stanovisko zpravodaje poskytnout eh, pozitivní stanovisko a uzavřít eh, tento opravný rozpočet ve lhutě, která umožní provést navrhované změny. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Prezo. Chci sdělit eh, komisi, že eh, sdělil výboru, že pozměnce návrhy do 11. září v 11 hodin a rozpočtový výbor se vyjádří hlasováním v týdnu od 24. 27. září a plán, plénum se vyjádří během 1. říjnového pléna ve Štrasburku. Máme asi hodinu náskok. Slovo má nyní kolega Dos Santos. Právě nařízení plynoucí z globalizačního fondu. Gestorský výbor EMPL se drží urychleného harmonogramu. Hlasování proběhne 18 října, takže rozpočtový výbor musí schválit své stanovisko 9. října, což eh, vlastně umožňuje tuto video názoru a slova má pan Santos. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, já jsem se také chtěl připojit k předřečníkům jsem rád, že se tady před po zase vidíme. Projednávali jsme dnes již rozpočet pro rok 2019 a také budeme řešit víceletý finanční rámec. A čeká nás spousta práce, práce, která je důležitá a je třeba ji odvést. Doufám tedy, že jste se všichni užili prázdniny. Já mám jakési privilegium, co se týče i léta a slunce v mé zemi, ale myslím, že i kolegyně a kolegové si ho užili. Tak, toto je stanovisko výboru EMPL, návrhu výboru EMPL. A je zde určitý tlak na to, aby se ta otázka co nejrychleji vyřešila a v podstatě zde jde o takové tři, čtyři úvahy, které jsem chtěl v této souvislosti zmínit. A chtěl jsem poukázat už na, nyní na některé pozměňovací návrhy, i když to ještě není definitivní předložení pozměňovacích návrhů. Dále budu pracovat na tomto stanovisku, ale už je vidět, jakým směrem se to ubírá, jak situace vypadá a jak hodlám k této problematice přistoupit. jde o pozitivní věc, to, co navrhuje komise, a sice, aby se po období po roce 2020 objevil fond, který umožňuje toho více než nyní. A cílem je, a máme to uvedené i v té definici, že je třeba mít zde lepší kritéria, nalézat lepší, kvalitnější řešení, která jsou účinnější tak abychom také mohli lépe ochránit členské státy před eh, hospodářskými krizemi budoucnosti. V souvislosti s tím, co bylo předloženo, i v souvislosti s politickou prací Evropského parlamentu v oblasti eh, sociálních práv, jsme, myslím, v loňském roce pracovali dosti efektivně. A máme zde tedy teď ty nové možnosti pro fond EGF, které by mohly znamenat i zahrnutí tohoto pilíře. Jde tedy o to definovat principy hospodářského růstu, který bude inkluzivnější, ekologičtější a zároveň také se něco udělá pro oblast zaměstnanosti a zlepšení sociální politiky. Nyní tedy otázka stanoviska výboru pro rozpočet. Ehm, už mám připraveno asi 14 pozměňovacích návrhů, ale rád bych zde upozornil zvláště na dva, které se mi je být nejdůležitějšími v této fázi. Za prvé, jak se tedy toto má provést v souvislosti s fondem EGF, že to v některých případech možná bude možné bez hlasování parlamentu a projednání v parlamentu, kdy v nesporných případech, ale měli bychom mít možnost v určitých případech také vypracovávat na výboru zprávu. To je pro mě dosti principiální věc aby tedy Evropský parlament, co by rozpočtový orgán, měl k dispozici více kompetencí a proto se domnívám, že za určitých okolností by měl mít parlament možnost se v určitých věcech také vyjádřit a ne přijímat ty věci jen tak automaticky bez vyslyšení názoru parlamentu, bez hlasování v parlamentu. A druhá věc je, je všeobecný pozměňovací návrh eh, frakce SAD a odráží se to i v mém stanovisku. A sice je to taková základní otázka v souvislosti s Evropským fondem pro přizpůsobení se globalizaci. A je to téma udržitelnosti. A otázka klimatických změn a rovnosti mužů a žen. Jde o to, aby se to celé zahrnulo přímo do toho textu nařízení. A když to bude přijato, tak to vlastně bude znamenat i větší průraznost při realizaci. Takže jsem nyní poukázal jenom na několik záležitostí z těch pozměňovacích návrhů, ještě také sám některé další sformuluji. Možná, že tato oblast formálně vypadá velice snadně a jednoduše, ale musíme si zde ve všech frakcích dát velký pozor a očekávám vaše návrhy a doufám, že se všemi kolegy, stínovými zpravodaji budeme moci dobře spolupracovat i v takovém duchu rozpočtového výboru přistoupit k řešení těchto otázek. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Ten skutečný problém vlastně spočívá v rychlosti. Hmm, víte, že tady byl požadavek a pak je rozhodnutí a mezi tím může uplynout rok, někdy i několik letů, let. Eh, takže ta ustanovení jsou velice závazná. A pravda je, že nám neumožňují prostě přijmout rychle to rozhodnutí. Takže jak bychom mohli urychlit tento proces? celkově globálně. Tady bych sdělil svůj osobní názor v této souvislosti. Já se domnívám, že toto vše je jenom částečně uspokojivé. Totiž musíte tam mít masivní propouštění. A co ty malé podniky? Ty nemohou vlastně využívat eh, této podpory eh, ze strany Evropské unie. To není normální. Mělo by to platit pro všechny úrovně. Je to vlastně jakési pozbuzení k masivnímu propouštění, jinak totiž se nedostanete těmto prostředkům. Kdo by se chtěl ještě k tomuto tématu vyjádřit? Nikdo? Takže bych chtěl upřesnit, že pozměňovací návrhy by měly být předány do 11. září do 18 hodin a rozpočtový výbor bude hlasovat 9. října a v principu Emplua bude hlasovat 18. října. Ještě bych ale měl požádat pana Prezaka, aby vyjádřil své stanovisko. Jakým způsobem by bylo možné zjednodušit a urychlit tento proces? Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych hovořil anglicky. Just a... Já bych rád poukázal na to, jak k tomu přistupovala komise. Ano, jde o zjednodušení a zrychlení co nejvíce to využívání fondu EGF, fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Chci upozornit na to, že to je takový doplňující nástroj na úrovni EU pro případy propouštění, které mají závažný dopad a to tedy eh, vyvolává ten prvek solidarity na e, rovně EU a je to určitá komplementární záležitost k Evropskému sociálnímu fondu, který je takovou preventivní záležitostí potírající e, problémy spojené s restrukturalizací a propouštěním. Komise navrhla několik rozlepšení, co se týče postupu Komise navrhuje toto. Zkombinovat stávající dva postupy a dva legislativní akty. Za prvé mobilizace EGF a za druhé mobilizování příslušných prostředků prostřednictvím převodů, tam, kde tedy s tím musí souhlasit parlament a komise a parlamentá rada a komise teď navrhuje to spojit tedy do jednoho legislativního aktu. Tedy ty převody se netýkají jenom rozpočtových položek, ale týkají se vlastně i toho mm, těch zdůvodněných eh, využívání prostředků a vycházíme zde z kvantitativních eh, kritérií, tedy většinou je počet těch propuštěných pracovníků, kteří by měli mít příslušný nárok na to, aby došlo k té mobilizaci prostředků. A bylo by to formou převodu, kde by byl tedy nutný souhlas eh, Rady a parlamentu pro využití těchto prostředků. A přes bylo by zde tedy plná moc oblasti kontroly pro parlament i radu, co se týče toho využívání prostředků. Ale komise se domnívá, že náš krok by ušetřil, řekněme, nějakých šest týdnů eh, v těch procedurálních záležitostech při řešení jednotlivých případů. A komise také navrhuje, aby se snížil ten práh. Pan Arty se na to ptal, jestli 500 propuštěných osob je ten správný limit. Komise navrhujete snížit toto číslo na 250 propuštěných pracovníků. I to je velké číslo propuštěných osob, které by tedy opravňovalo k zásahu ze strany EU a také by to vlastně rozšířilo ten rozsah působnosti a do něj by se také zahrnula dále e, způsobilost e, v oblasti například automatizace nebo digitalizace nebo přechodu na nízkou uhlíkovou ekonomiku. Tolik tedy pro připomenutí těch hlavních e, změn a zlepšení, které komise navrhuje. Co se týče toho vlastního rozhodovacího procesu, zde bych eh, eh, rád poukázal na to, abyste zvážili to zjednodušení, které by nastalo tím, že by to vše bylo združené v jednom legislativním aktu, přičemž by ale o tom rozhodnutí nadále nad tím měl kontrolu Evropský parlament. Děkuji. Děkuji, pane Preza. Berme na vědomí vaše připomínky. Já zasedám v tomto výboru od července 2014. A pokaždé, když dorazí tyto zprávy, tak jsem nikdy nezažil, že by určitá stanoviska změnila doporučení komisi. Nikdy k tomu nedošlo. Pokaždé jsme dali souhlas. Takže položme si otázku, zda ten proces není tak trochu těžkopádný. A jestli bychom neměli delegovat tyto záležitosti, tak aby rozhodnutí padla rychleji, protože velice často zasahujeme ve chvíli, kdy vlastně to propuštění už proběhlo před dvěma lety a to ztrácí smysl. Pane zpravodaji, tím skončíme tuto výměnu stanovisek. To byl poslední bod na našem pořadu jednání. Pane dos Santos, vaše závěry. Děkuji, já si velice vážím toho, na co pan předseda upozorňoval. Ano, musíme řešit tuto situaci. Komise nás také intenzivně informovala. A chci obecně říci, že souhlasím s návrhem komise, protože přináší zlepšení oproti stávajícímu stavu. Ale co se týče práce, která nás čeká, tak i na straně komise je možné tu práci zlepšit a usnadnit. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Bod různé. Kdo chce vystoupit? Nikdo? Takže, drazí kolegové, naše příští zasedání se bude konat 13. září v Štrasburku. Takže tím uzavřeme naše jednání prakticky o hodinu a půl dříve. To musíme být rádi, znamená to, že jsme efektivní a naše diskuze byla velmi kvalitní, protože byla úžasným způsobem připravena. Nikdo nežádá oslava, přerušuji jednání. A nyní se obracím na koordinátory. Naše zasedání by mělo začít půl šesté. To znamená za hodinu a 22 minut. Mohli bychom začít dříve, ale bylo mi oznámeno, že pan Depre nemůže být k dispozici dříve jak po 17. hodině. Takže souhlasíte s tím, abychom zahájili jednání koordinátorů v 17 hodin? Non, mais c'est embêtant que. C'est embêtant qu'il ne soit pas là, car il y, a des, il y a des questions fort importantes. Monsieur José Manuel Fernandez. Bon si 17 heures.